případě tyto nominace byly schváleny. A kromě toho bych chtěla přivítat na oficiální tribuně pana Irakliho Kobakidzeho, předsedu parlamentu Gruzinské republiky a jeho delegaci parlamentu je na pracovní návštěvě a jsme velice rádi, že tady je na dnešní rozpravě a hlasování. Takže v každém případě vás velmi vítáme a nyní se pustíme do hlasování. Začneme se zprávou pana Takuly. Týká se jednoho hlasování jmenovitého a já nemám kartu.